hello, it's half past uh, three. Dobrý den, tak eh, jak říká pan předseda, máme půl čtvrté a uh, už zde jsou někteří poslanci. Very few. Byť je jich ještě strašně málo, vlastně jenom čtyři. Alespoň čtyři. Tak já teď přejdu do portugalštiny. Um... Somos, eh, neste momento, poucos membros. Tak eh, bohužel nás tady zatím není dostatek, eh, kolik nás jaksi do sálu přišlo, ale vyjdu z toho, že ještě asi bude chvíli potřeba počkat, než se dostaneme, než se budeme muset dostat ke všem dalším bodům. Doufáme, že nás slyšíte ve všech jazycích, že tlumočení probíhá podle vašeho očekávání, slyšíte mě i vy, paní kolegyně? Výborně. Tak začneme. A pak zkrátka ještě počkáme konec konců k těm eh, důležitým bodům se dostaneme až za chviličku, do té doby se snad všichni sejdou. Tak. Přijetí návrhu pořadu jednání, to je bod jedna. Nejsou-li námitky, pak je pořad jednání tímto schválen. Bod 2. Schválení zápisů z 24. května. Poznámky k tomu nezdá se. A tím pádem ten zápis platí za přijatý bod 3. Sdělení předsedy žádná nejsou. A tím pádem se dostáváme k prvnímu významnějšímu bodu na pořadu jednání, a to je bod číslo čtyři. Tady jde o téma, jakým způsobem společná zemědělská politika může zlepšit tvorbu pracovních míst na, ve venkovských oblastech. Spravodajkou je paní Köstinger. A dnes jde o první výměnu názorů k pozměňovacím návrhům. Já bych dal slovo nejprve paní zpravodajce, která se tak bude moci vyjádřit k návrhům jako takovým. Děkuji vám, pane předsedo. To je už druhá výměna názoru, ano. První obsahová výměna názoru k tématu mé zprávy k těm nejdůležitějším bodům v této zprávě, v našem eh, stanovisku, které se samozřejmě zabývá i otázkou společné zemědělské politiky. Máme celkem od kolegů a kolegyň 74 eh, pozměňovacích návrhů, které, které se týkají jednotlivých kompetencí v tomto stanovisku. tyto pozměňovací návrhy částečně se ubírají jiným směrem a zabývají se často jaksi genderovou perspektivou a politickou ideologií, spíš než konkrétně s otázkou vytváření pracovních míst na venkově a otázkou, jak se tohoto můžeme konkrétně zhostit. Nicméně, Všichni se asi shodneme na tom, že jde o další vzdělávání, rozvoj dalších sítí, rozvoj potřebné infrastruktury, tak, aby i ženy zvládaly kombinovat rodinu a povolání. A to je také to, co požadujeme. Mluví se také o datech, statistikách a z toho jsme pak z celého vypracovali 10, celkem 10 kompromisů. Je mi líto, že pozitivní návrhy na podporu žen, které eh, jdou směrem za podpoření významné role žen v zemědělství a ve venkovských oblastech, nemohly být vzány v potaz. Například eh, různé návrhy na téma takzvaných mom entrepreneurs, to znamená matek podnikatelek, já si myslím, že bychom ženy v zemědělství měli vnímat jako podnikatelky, protože eh, v provozech, v podnicích podnikají důležitá obchodní rozhodnutí, ale zároveň jsou matky. Což samozřejmě sebou nese různé otázky toho například, jak lze združit podnikatelství a mateřství a tak dále. Eh, několik návrhů pak požaduje konkrétní programy pro ženy ve venkovských oblastech v rámci fondu rozvoje venkova. To znamená v rámci fondu, který, který máme konkrétně v oblasti SZP pro takovéto e, možnosti, které ale již částečně existují. Je zde celá řada návrhů, které to explicitně chtějí. Takové možnosti, jak říkám, už e, jsou podle nařízení 1305 2013 eh, eh, rady. Jsou to programy na podporu venkovských oblastí. Já to říkám, protože jsem tehdy pro tento fond byla spravodajkou a eh, dva roky jsem na tom pracovala jako vyjednávačka a zabývala jsem se konkrétně možnostmi podpory žen. Takže na 100% vím, že tyto možnosti už existují. Částečně s takovými to nároky souhlasím, ale ráda bych řekla, že není úplně smyslem v rámci upřímnosti, že si musíme zkrátka jasně říct, že ty možnosti už máme. Samozřejmě se můžeme zaměřit na to, kde je možnost je zlepšit. To ano. Kde můžeme například nabídnout další podporu, to jistě ale musíme uznat, že něco takového už existuje. Eh, pak několik bodů k oblasti genderového mainstreamování a speciálního zaměření na ten takzvaný gender mainstreaming. Ani to nepovažuji za příliš jaksi jasně nasměrované, protože zemědělská politika, například zejména ceny na zemědělském trhu, jsou vystaveny skutečné krizi. A každý nástroj, který má vytvářet nová pracovní místa, vlastně tyto problémy neřeší. Takže já teď eh, nechci ani tak hovořit o tom genderovém mainstreamingu. Jde o to, že zemědělské podniky teď doslova bojují o život a mají jiné starosti než eh, gender mainstreaming. Já to nechci příliš rozmazávat. Zkrátka bych ráda řekla, že celá řada bodů je tady velice důležitých. Další vzdělávání, lepší možnost propojení žen na venkovských oblastech, další vzdělávání v oblasti podnikatelství a tak dále a tak dále. To je vše potřeba podpořit. Toto stanovisko je konec konců součástí zprávy, která se bude hlasovat v zemědělském výboru. Zemědělský výbor je zde hlavním výborem na toto téma a já doufám, že některé body se nám podaří prosadit i tam, aby výbor FEM mohl přispět svou troškou do mlína ke konkrétní zprávě. Je to zpráva na velice důležité téma pro venkovskou oblast. Děkuji vám. Děkuji za tento úvod. Stínové zpravodaje tu nemáme, ale bylo nám řečeno, že padl požadavek sejít se ještě jednou se stínovými s eh, pravodaji. Já chci poděkovat paní Kestinger za její snahu najít kompromisy a zvláště eh, tedy pro socialisty jsou důležité následující body v tomto stanovisku. Ženy musí nezbytně být zohledněny lépe v rámci společné zemědělské politiky. Pro socialisty je důležité zdůrazňovat především nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem nejenom pro muže, ale také pro ženy, a to zvláště v těch venkovských oblastech tam, kde velmi často vlastně ženy nesou dvojí zátěž, eh, tedy jsou také eh, činné v domácnosti, což je jaksi neplacená práce a zrovna tak vypomáhají v tom domácím hospodářství a to také není placeno. Také je třeba eh, budovat nezbytnou sociální a i technologickou infrastrukturu, dobrá doprav, jako například dobrá dopravní propojení, připojení na širokopásmový internet a podobně. A to také ve snaze zabránit odlivu obyvatel venkova a do měst. A pro ty, kteří eh, pracují v zemědělství, je třeba vytvořit vhodné podmínky pro život na venkově. A to zase tedy znamená eh, lepší infrastrukturu, dopravní propojení, širokopásmový internet, sociální podporu. Pro socialisty je také důležité zdůraznit, že princip rovnosti pohlaví není dostatečně zdůrazněn v rámci společné zemědělské politiky a je také třeba říci, že socialisté v tomto ohledu žádají urychleně o zlepšení situace a pokud jde o text, který se týká matek podnikatele, ten je pro socialisty nepřijatelný, protože je příliš, je to kategorie, která je příliš úzká. Měli bychom uvažovat z pohledu všech žen, ať už jde o rovnováhu pracovního a osobního života, pro ženy, pro muže, tedy vlastně pro rodiče. Obrigado. Děkuji. Takže pokud se už žádní další stínoví zpravodajové nehlásí, tady se nám někdo hlísí pane předsedající. Já bych chtěla podpořit to stanovisko, které tady přednesla kolegyně Kestinger. Eh, společná zemědělská politika nepochybně na venkově, ve venkovských oblastech pomáhá vytvářet pracovní místa. A to její stanovisko z pozice eh, výboru pro rovná práva žen je prostě realistické a já ho v této podobě naprosto podporuji. Pokud eh, přijde ještě s nějakými kompromisními návrhy, tak ho také ráda podpořím. Ale co chci dodat, je to, aby tato pracovní místa mohla být využívána a rozvíjena přes ten fond eh, společné zemědělské politiky, tak zde skutečně musí být zajištěny služby. Mají-li, ho využívat, mají-li tato pracovní místa využívat ženy, tak to souvisí s tvorbou služeb ve venkovských oblastech. A to jsou především eh, služby školské, zdravotnické, sociální, infrastrukturní a další. Čili to není nic ale, co by přímo jsme mohli doplňovat v rámci společné zemědělské politiky. Čili já bych prostě nedělala z této zprávy něco jiného, než má být, protože pak nám opravdu voliči v našich regionech nerozumí, proč spojujeme něco, co souvisí třeba s, s, s work-life balance, proč to násilně implantujeme do zprávy o společné zemědělské politice. Čili já se tady přimlouvám za to, aby náš výbor prostě podpořil racionální a realistický přístup a tím uděláme nejlepší službu ženám které chceme podpořit právě ve venkovských oblastech. Děkuji. Obrigado. Daria então a palavra Děkuji. Paní Petě. Lepo, prije svega jako čestitam kolegici. Eh, Děkuji. Nejprve mi dovolte pogratulovat paní Kastinger k tomuto stanovisku. Myslím si, že je velmi dobře vyvážené a myslím si, že řeší ty hlavní body, které by takováhle zpráva řešit měla. Také s ní souhlasím v tom, že tato zpráva by neměla být ideologicky zaměřená. Všichni bychom se měli snažit najít konkrétní řešení, jak obsadit volná pracovní místa, která existují ve venkovských oblastech. Chceme, aby tam lidé zůstávali žít, aby neodcházeli. A to také znamená, že potřebujeme mít vybudovánu potřebnou infrastrukturu na té místní úrovni, také ve smyslu sociální podpory. Musíme také eh, podpořit zemědělce v tom, aby se chovali při hospodaření eh, šetrně k životnímu prostředí a aby tím prosazovali hodnoty, které sdílíme. Paní Kostinger má pravdu, když říká, že v rámci společné zemědělské politiky již existují určité nástroje a opatření a že bychom měli dále podporovat inovativní koncepce, například, eh, diverzifik, například v oblasti diverzifikace a služeb, tak aby ženy, které žijí ve venkovských oblastech a jsou zapojeny do výrobního procesu, mohly pracovat z domova a přivydělávat si například agroturistikou aniž by tedy museli opouštět domov. Případně bychom měli také zlepšit sociální služby v oblasti eh, péče o děti, tedy mateřské školy a také pokud jde o domovy důchodců. Nabízí se celá řada možností, jak použít nástroje, které již máme k dispozici, jak jejich eh, používání eh, rozšířit. Eh, zvláště je důležité otvírat pracovní místa, která existují ve venkovských oblastech ženám. To je velmi důležité. Ale pro, je třeba vytvořit podmínky, aby tyto ženy zároveň tedy dále mohly vést domácnost. Já dám také ve výboru pro zemědělství, podobně jako paní Kestinger, a mohu tedy podpořit koncept této zprávy, Myslím si, že tato zpráva pomůže ženám, které žijí ve venkovských oblastech, k tomu, aby našly slušnou práci a slušné životní podmínky. Můžeme také poukázat na další relevantní aspekty, například pouze 28 evropských zemědělských podniků řídí ženy, takže v této oblasti jsou nedostatečně zastoupeny jen velmi málo žen eh, skutečně vlastní půdu, na které se hospodaří. A tady tedy máme před sebou ještě mnoho práce. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Já tedy eh, mohu souhlasit s hlavními směry, ale musím říct, že tak jak už řekla paní Kestinger, že nesmíme přehánět a um, tedy kreslit všechno jenom černými uh, barvami. Ale je třeba zohlednit uh, specificky tedy genderový pohled na věc. Je to navíc tedy úkol našeho výboru. My jsme výbor, který se zabývá ženskými otázkami, nikoli zaměstnaností a podobně. A je třeba tedy říci, že ženy, které pracují v zemědělství v venkovských oblastech, je třeba podpořit a posílit jejich roli tak, aby tedy jejich zapojení rostlo, aniž by například tedy v té venkovské oblasti přímo hospodařili nebo byli přímo aktivní v zemědělství. A e, samozřejmě je důležité uvážit také důsledky hospodářské krize. Víme například, co to udělalo e, s cenou mléka. A to má samozřejmě dopad na obyvatele venkova, včetně e, žen. Já si myslím, že krize e, v určité konkrétní zemi nemůže vést k tomu, že by ve jménu potlačení jejich důsledků omezili práva určité skupiny obyvatel. A pravda je, že tedy čím horší je situace zemědělských podniků na venkově, tím horší je situace žen v těchto oblastech. Nemůžeme tedy eh, tuto problematiku vytrhovat eh, z kontextu, ale celá žena žen, které jsou jakoby domácnosti, jsou ve skutečnosti naprosto zásadní pro fungování rodinného hospodářství a to je třeba zdůraznit. Děkuji vám. Tak, chce vystoupit ještě někdo? Ale s mikrofonem, prosím. No, děkuji. Co se týká těch jednotlivých bodů, bohužel kolegyně za socialisty tam eh, na poprvé nebyla, není tady eh, eh, ani teď paní Jotová No, je to škoda, že se musíme bavit přes asistenty. Jenom abych to vyjasnila, vyvážení pracovního a soukromého života, když si přečtete ty kompromisy, tak víte, že to tam je. Myslím si, že si trochu odporuje, když na jednu stranu říkáme, že ženy, které pracují někde v podniku a jsou zároveň matky, jsou vystaveny větší zátěži, ale pak jste proti, když je chceme explicitně jmenovat ve formě těch mam entrepreneurs. No, já jsem se snažila to tady na začátku vysvětlit. Jak říkám, myslím si, že si to odporuje je podle mě bez pochyb, že podíváme-li se na zemědělské podniky od jihu Evropy až na sever, že se v nich generuje obrovské množství přidané hodnoty a z toho generují významnou část hodnoty ženy a produkují potraviny. To lze jasně konstatovat. Ráda bych ještě jednou odkázala na to stanovisko jako takové. Tato zpráva se zabývá otázkou, jakým způsobem může společná zemědělská politika vylepšit tvorbu pracovních míst na venkově. To je téma té zprávy. No a já jsem tak nějak naivně vycházela z toho, že o to také půjde. Vytvářet pracovní výsta. A ne znovu začít vyjednávat celý ten seznam přání. Samozřejmě si myslím, že ženy na venkově by potěšilo, kdybychom tyto věci explicitně vyjmenovali a doufejme, že se pro ně najde místo i ve výboru Agri. Co se týká eh, tématu vlastnictví půdy, ráda bych řekla, že situace v členských státech se hodně liší. Má to velice často historické důvody. Zdá tedy ženy vlastní nebo nevlastní půdu. Eh, jsou zde velké rozdíly mezi východem EU a mezi západem EU. Souvisí to s dějinami. V některých členských státech Evropské unie je podíl ředitelek zemědělských podniků už více než 50%. Velice často to souvisí s tím, jak vypadá sociálně právní situace v tom daném členském státě. Takže na to my v podstatě nemáme moc vliv, protože tato témata jsou velice často historicky daná. Na druhou stranu e, souvisí také se sociální politikou daného členského státu. Samozřejmě otázka je, jak to pak přispívá do otázky samotného vlastnictví půdy žen. Nicméně je to téma rozpracované velice komplexně. Ráda bych apelovala, eh, ráda bych připomněla, že jsme měli s ostatními frakcemi skvělou spolupráci, takže evidentně zde byla vůle na tomto tématu zapracovat a vytváření pracovních míst vylepšit. A myslím si, že zítra, až se bude hlasovat na toto téma, to bude velice, přineseme velice konstruktivní stanovisko. Děkuji. Děkuji vám, paní Köstinga. Děkuji vám srdečně za vysvětlení pozměňovacích návrhů a chci poděkovat také všem ostatním poslancům a poslankyním a celému sekretariátu výboru FEM. Tato výměna názorů se pak odrazí při zítřejším hlasování. Tím jsme uzavřeli tento bod a můžeme se dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to na téma nutnosti vypracovat evropskou strategii na ukončení dalším zabraňování vzniku propasti v oblasti důchodu. Spravodajkou je paní Le Grip. A dnes proběhne první výměna názorů. Je tu paní Manuela Sameklodoviči, která je za to zodpovědná. A rovnou vám dávám slovo. Prosím. Merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, jedno číslo, 38%. To je 38 eur z každých 100 eur. To je číslo, které vyjadřuje nerovnost eh, v důchodových příjmech mezi ženami a muži v EU. 38 Eh, toto strašné konstatování tak obrovského rozdílu eh, vedlo eh, k tomu, že EPP navrhlo dalším členům tohoto výboru pro ženy, aby se zabýval v zprávě z vlastního podnětu touto, tímto rozdílem. A já jsem zpravodajkou pro tuto zprávu. Jde o to, aby různé frakce zastoupené v tomto výboru se shodli na konkrétním přístupu k tomuto problému. Všichni tedy konstatujeme, že tady je opravdu veliký rozdíl eh, v důchodových příjmech mezi ženami a muži. Za druhé, my všichni chceme tuto situaci změnit. Je tady tedy schoda názorů. Eh, je tady samozřejmě na jedné straně eh, rozdíl v příjmech na úrovni platu a mzdy a to se tak samé projevuje v rozdílu v důchodových příjmech. To je opravdu situace velice nepříjemná, protože již smlouva v roce 1957 si zavázala, že bude odstraňovat e, všechny anomálie, všechny takové rozdíly a je také nenormální, že tomu tak stále je, když e, rovné podmínky mužů a žen jsou již dlouhodobě cílem Rozdíl v platech a tím pádem také rozdíl v důchodech vytváří další riziko pro ženy. Ohrožuje to ženy, způsobuje to jejich ekonomickou závislost a ekonomickou zranitelnost žen. A je také pravda, že samozřejmě přijde na to, v jaké konkrétní domácnosti daná žena žije a může se e, ten rozdíl nebo ta ekonomická e, závislost měnit. Může to být žena vdova, žena rozvedená, žena manželka, matka dětí, případně i žena neprovdaná. A pro, v závislosti na různých těchto situacích se ten rozdíl mění. Předkládám vám eh, dokument, který jsme vypracovali s velmi konstruktivním přispěním sekretariátu našeho výboru, kterému za to děkuji. Předkládám vám tedy tento první text, abychom eh, si nastínili jednak situaci a dále možná řešení a možné strategie, které eh, které by Evropská unie mohla uplatňovat, aby předcházela a zabraňovala takovým velkým rozdílům v důchodových příjmech mužů a žen. No, nejde o to, abychom tady vytvářeli nějaký boj mezi generacemi, ale jde o to eh, pomoci eh, ženám v této situaci a také vytvořit určitý mechanismus prevence do budoucna. Všichni jsou tímto zainteresováni, jak v situaci dnešní, tak i v budoucnu. Eh, v první věci bych chtěla hovořit o tom, <clears throat> jakou studii jsme provedli. My jsme tady ve výboru pro situaci žen, eh, proto nechceme samozřejmě překládat nejrůznější všeobecné úvahy o důchodových systémech. Ale chceme se především zaměřit na nerovnost mezi muži a ženami a tudíž na rozdíly v těchto příjmech mezi muži a ženami. Naše pravomoc je tady v EU velmi omezená, je delimitována. Eh, jediné nástroje, které máme tady k dispozici, eh, musíme tedy brát v úvahu, abychom dosáhli svého cíle. předcházet do budoucna těmto velkým rozdílem v příjmech a přitom respektovat samozřejmě velmi striktním způsobem princip subsidiority, princip rozdělení pravomocí a tudíž pouze pravomoce EU. Myslím, že je důležité připomenout, a to je pro mou frakci velmi důležité, že e, organizování důchodových systémů je výlučnou pravomocí členských států. Členské státy mají výlučný pravomoc pro e, vytváření svých důchodových, e, důchodových systémů. Nicméně Evropská unie má pravomoc podle článku 53 smlouvy o fungování EU, tedy pravomoc e, napomáhat v těchto věcech. Proč tedy by bylo důležité rozvinout určitou evropskou akci e, na odstranění rozdílů v důchodových příjmech mužů a žen? Proč je to důležité také na Evropské unii, na úrovni Evropské unie? 38 rozdílu, to vychází z nedávných studií, které provedla Evropská komise, která toto měřila pro věkovou kategorii nad 65 let v EU. To, čemu se říká gender pension gap, to je definováno samozřejmě odlišné od gender pay gap, tedy od rozdílu v příjmech za práci. Na jedné straně je tady Mm, prostě rozdíl v příjmech za, v odměnu za práci před zdaněním mezi muži a ženami. A pak je tady tedy ten rozdíl v důchodových příjmech. Kromě celkového rozdílu 38% vidíme, že tady je ještě velmi silná tendence, eh, že ženy patří do znevýhodněných skupin obyvatel. 1,9 žen na jednoho muže patří do této kategorie eh, znevýhodněných eh, osob. Zatímco je tady pouze 1,3 ženy na jednoho muže v těch eh, kategorii velmi bohatých, tedy velmi ekonomicky výhodně postavených osob. Ženy jsou právě v té skupině, která dostává nejnižší důchody. Když tuto věc konstatujeme, musíme také zdůraznit údaje, které jsou v současné době v Evropě k dispozici. Popravdě řečeno, nám to tolik nevysvětluje, jaké reálné faktory tady jsou, jak je brát v úvahu, jakou váhu jim připisovat eh, faktory vedoucí k těmto rozdílům v důchodových příjmech. Můžeme si představit, že tedy tento rozdíl samozřejmě vyplývá z celé řady nevýhod, na které narážejí ženy během celé profesní dráhy. Všechny tyto nevýhody, na které narážejí, obsahují především rozdíl v odměně za práci. To je 16 v EU, protože je samozřejmě přímá vazba mezi tím, Eh, jakou profesní dráhu jste absolvovali, jakou mzdu jste pobírali za svou práci a pak jaký důchod, jakou výši důchodu pak pobíráte. Ale tato vazba mezi rozdílem v platu a rozdíl v důchodu, to statisticky není zcela jednoznačné a zcela relevantní. Jednak proto, že uvnitř EU nacházíme určité údaje, které nejsou zcela stoprocentně srovnatelné. A za druhé, protože pozorujeme zcela empiricky, že tady je opravdu velice velká rozmanitost situací uvnitř EU. Jsou tady některé země, kde ten rozdíl v platu je velice veliký mezi muži a ženami a přitom ten rozdíl v důchodech je relativně menší. A pak jsou tady země, kde rozdíl v důchodových přejmech e, jsou nižší, ale na druhé straně e, je tady jiný rozdíl v platech. Takže jsou tady nejrůznější situace, velice různorodé situace a empiricky můžeme konstatovat, že to je opravdu velice těžko srovnatelné mezi jednotlivými zeměmi. A těch 28 členských států EU má situace velmi odlišné. A když se podíváme do zámoří, tak i tady můžeme najít zajímavé věci ke zvážení. V USA velké snížení rozdílu v platu mezi muži a ženami nevedlo automaticky ke stejnému snížení e, v důchodových příjmech, rozdílu v důchodových příjmech. Čili podle mého názoru e, rozdíl v důchodových příjmech je závislý na celé řadě faktorů, nikoli pouze na tom, jaký byl rozdíl v platu. K tomu je tedy zapotřebí mít globální přístup, aby bylo možné ovlivnit Ehm, a posoudit celou řadu faktorů, které diskriminují ženy. A to během celého života a celé profesní dráhy žen. Jaké všechny faktory tady působí a ovlivňují ženy a jejich příspěvky eh, do sociálního pojištění, čímž pak ovlivňují také výše jejich důchodu. Tyto různé faktory na kterých závisí rozdíl v důchodových příjmech, můžeme rozložit zhruba do tří skupin, ale možná by jich ve skutečnosti mohlo být ještě více. Podrobná studie by to možná zohlednila ještě v mnoha dalších skupinách. Jednak je tady za prvé rozdíl v platu. Za druhé, rozdíl v počtu let odpracovaných muži a počtu let odpracovaných žen, čili délka celé profesní dráhy mužů a žen. A to také z celé řady důvodů. E, nejdůležitějším aspektem e, tady je prostě kratší pracovní e, kariéra žen. A dále také to, že ženy mnohem více pracují na částečný úvazek, mnohem více než muži mnohem více žen pracuje na částečný úvazek a to má také velký dopad na jejich budoucí důchod. V pracovním dokumentu, který vám předkládáme, což je první takový základ Navrhujeme několik možných směrů evropské strategie boje proti rozdílu v důchodu mezi muži a ženami. Já budu ráda, když proběhne co nejširší diskuse na toto téma, kdy stínoví zpravodajové a vůbec všichni členové našeho výboru a také členové výboru pro zaměstnanost, protože tento výbor také se velice podílí na tomto tématu, se budeme snažit eh, všechny tyto aspekty zohlednit ve světle studie, kterou, která nám bude prezentována za chvíli studie, kterou si objednal výbor pro ženy. Abych v několika slovech eh, schrnula, aby bylo možné přispět k vypracování evropské strategie boje proti rozdílu v důchodech, je zapotřebí za prvé eh, definovat eh, spolehlivé ukazatele, které vyjadřují tyto rozdíly a soustředit se na velice důležité aspekty pro ženy všech generací. Ženy sami eh, často si dostatečně neuvědomují všechny eh, aspekty, nejsou si vědomy dostatečně této eh, situace a tudíž nemohou včas bojovat proti tomu, této nerovnosti, která je pak postihne na závěr jejich pracovní kariéry. A za třetí také zohlednit různé evropské směrnice, které již existují o rovnosti mužů a žen. Tady náš výbor samozřejmě velice pozorně sleduje, jak jsou v praxi uplatňovány v členských státech všechny směrnice, které se týkají rovného zacházení mezi muži a ženami. A frakce EPP opravdu klade velký důraz na efektivní provádění veškerých legislativních nástrojů, všech těch nástrojů, které už jsou k dispozici, než se budou navrhovat nějaké nové další legislativní nástroje. Samozřejmě, identifikovat faktory, zvýšit pozornost, být mnohem bydělejší, k tomu, jak jsou prováděny již existující směrnice. To všechno neznamená, že bychom neměli i dále navrhovat další opatření v boji proti rozdílu v důchodových příjmech. Například je tady eh, roadmap eh, Evropské komise, která se snaží skloubit rodinný a pracovní život. To je také velice důležité hledisko pro EPP i pro další frakce. A tady myslím, že jsou velmi dobré základy, výchozí základy, východiska pro tuto věc. Dále je třeba využít veškeré pravomoci, které má v rukách Evropská unie v oblasti důchodové aby eh, se přispělo k tomu, že si členské státy budou vyměňovat osvědčené postupy a tím budou přispívat eh, k tomu, že budou odstraňovat určité diskriminující aspekty v důchodové oblasti. Tolik tedy jen eh, obecně vzato některé směry, které vám předkládám k diskusi, vážení kolegové a kolegyně, abychom se pokusili společně najít nejkompletnější možnou vizi. A poslední věc na závěr Kromě e, naší e, první rozpravy o tomto pracovním dokumentu, která probíhá dnes, e, bychom mohli mít ještě jednu rozpravu, pak už po prázdninách ke konkrétnímu textu zprávy 10. 11. října bychom se mohli například dohodnout se stínovými zpravodaji a domluvit se, ke kterému datu budou předloženy pozměňovací dokumenty. A 29. listopadu bychom si mohli naplánovat další schůzy výboru pro ženy a tam projednat pozměňovací návrhy. Tento postup by nám mohl umožnit, včetně všech setkání stínových zpravodajů, dospět k hlasování ve výboru o zprávě, to by mohlo být začátkem příštího roku. 2017, možná už na lednové schůzi. Děkuji, já tímto e, končím a s velkou pozorností a s velkým zájmem si vyslechnu názory ostatních e, a také si ráda vyslechnu studii, jejíž výsledky nám budou za chvilku předloženy. Děkuji. E, Děkuji vám mnohokrát. Než dám slovo kolegům a kolegyním, Hlásí se ještě paní eh, Ludviky, aby představila tuto studii. Prosím. Thank you. very much. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě sem pozvali, abych vám mohla představit hlavní výsledky této studie. Je to studie stručná, která představuje přehled eh, nejnovějších změn eh, v penzijních reformách z genderového hlediska. A také představuje odhady, které byly eh, provedeny v nedávných komparativních studiích ohledně penzijní propasti mezi gendry, která byla prvně zmíněna ve studii Betio a spol pro DG Justice Evropské komise. A pak k mé velké radosti eh, tento pojem byl přejat i do zpráv Evropské komise. Například eh, je to Komise pro sociální ochranu a nebo Komise pro penzijní trendy. Takže je to pojem, který si pomalu razí cestu i do všeobecnějších zpráv ohledně trendů v oblasti penzí. Vypnul se mikrofon. Ne, ten asi nefunguje. No nic. Yeah. <laughs> okay. So, uh... Tak, já jsem chtěla říct, že ta penzijní propast mezi gendry se prvně odhadla v roce 2013 pro TG Justice a dnes, když se podíváme na všeobecné zprávy výboru komise o trendech v oblasti penzí, Vidíme, že ten termín se používá častěji při diskusi o genderových dopadech penzijních reform, takže je to pojem, který se pomalinku mainstreamuje a je velice důležité, že se používá šířeji. Za prvé mi dovolte říci pár slov k nedávným penzijním reformám. Jejich implementace akceleruje, zejména vzhledem k nená, nedávným demografickým trendům, zejména je to trend stárnutí. A to tlačí na to, aby se penzijní systémy změnily a aby byly udržitelné. Rovněž tomu napomohla hospodářská a finanční krize, která poukázala na určité problémy minulých reform, které bylo tak potřeba přepracovat. Hlavní problémy, které se ukázaly v důsledku krize, se týkaly hlavně rizika ve smyslu adekvátnosti. Fakt, že předchozí reformy, které byly zejména namířeny na předefinování systému příspěvku do penzijních systémů a podpor předem placených soukromých penzijních systémů a posunuli se směrem k tomu více pilířovému systému, kde se redukovala role pilíře veřejných penzí, tak v důsledku krize tento druh e, změn systému ukázal celou řadu nedostatků, zejména v oblasti adekvátnosti, v oblasti horšího pokrytí, při nižších platech, lidé, kteří přišli o práci, nedosáhli na um, zaměstnanecké penzijní systémy a vlastně ani nebylo možné převádět jejich příjmy do uh, individuálních penzijních systémů. A také se ukázalo, že rizika související zejména se soukromně spravo- spravovanými soukromými systémy uh, padaly na bedra jednotlivců jako takových. Takže rizika nesli jednotlivci. A to vedlo v některých zemích k tomu, že se systém revidoval, zavedla se vyšší míra regulace. Například pro individuální penzijní systémy anebo pro zaměstnanecké penzijní systémy. A to v tom smyslu, aby se nějaký stupeň pokrytí penzemi rozšířil na atypické pracovníky třeba s přerušovaným eh, zaměstnáním nebo zaměstnáním na krátkou dobu se smlouvami na dobu určitou. A také šlo o pokus eh, o zvýšení eh, v některých případech důchodů z veřejného pojištění. Nicméně tento pokus zlepšit adekvátnost penzijních systémů, těch byla Těch bylo málo, pouze menšina zemí se o to pokusila. Zbytek zemí se snažil ještě více navýšit udržitelnost penzijních systémů a redukovat veřejné výdaje na důchody. Další snímek, prosím. Přičemž tedy ty změny penzijních systémů budou mít velice důležité dopady na eh, genderovou rovnost. Potenciálně jsou to dopady skutečně velice významné. Eh, o některých těch dopadech už víme, protože o nich mluvila paní zpravodajka. Zejména ta nejdůležitější témata která je potřeba pečlivě přeskoumat, řešíme-li genderový dopad penzijních systémů, jsou například eh, užší propojení mezi celoživotními příspěvky a příjmy z důchodu, anebo posun směrem k vícepilířovému systému, to znamená ta zvyšující se role soukromých a zaměstnaneckých nebo oborových, řekněme, penzijních systémů. Eh, v tomto případě je problém ten, že chcete-li mít dobrý důchod, musíte velice dlouho pracovat. A to ideálně na plný úvazek, nikoli na částečný úvazek. Protože eh, objem toho důchodu, který pak dostanete, když jdete do penze, se reflektuje v, ve vašich příjmech a v objemu příspěvku, jakým jste do penzijního systému za svůj pracovní život přispěli. A samozřejmě, jak všichni víme, ženy mají daleko kratší pracovní kariéry, většinou se zaměstnávají na dobu určitou nebo na částečný úvazek a zejména ženy, které mají i pečovatelské povinnosti, nejsou zkrátka schopné pracovat na plný úvazek příliš mnoho let. Takže s těmito změnami, zejména lidi s nízkými příjmy anebo lidi s přerušovanou kariérou, se stávají daleko více závislými na minimálních důchodech a pravděpodobně budou mít problémy s chudobou ve vyšším věku. Takže toto jsou ty dvě velice důležité změny, které významným způsobem ovlivní rozdíly mezi pohlavími v oblasti důchodu. Další téma se týká posílení změny ve výpočtech v oblasti eh, důchodu a příspěvku na důchod. Eh, jinými slovy, eh, ten nový přístup je, že dostanete to, za co jste si zaplatili. A ta částka, kterou budete dostávat ve stáří, závisí na tom, jak dlouho jste živi. A všichni víme, že průměrná délka dožití u žen je vyšší než u mužů. Takže podle tohoto výpočetního přístupu vlastně ženy zaplatí za svůj, životní, za svůj pracovní život víc, aby dostali stejné důchody jako muži. A nebo pokud platí stejně jako muži, nebo dokonce méně, budou mít důchody nižší. Protože ve finále budou žít daleko déle než muži. Takže to je další velký problém. Samozřejmě eh, další věc, ke které došlo v těch reformách, je navýšení věku odchodu do důchodu a dochází k takové ekvalizaci odchodu do důchodu mezi muži a ženami, což může být dobrá věc vzhledem k ehm, důchodovým dávkám, protože ženy mohou přispívat do systému déle, ale znamená to také, že budou muset ženy déle pracovat a tím pádem všechny ty problémy, které se týkají péče, například o vnoučata nebo o postarší rodiče, se mohou dále prohloubit. Pakliže tedy nebude politika na podporu žen a mužů v pečovatelství, bude toto velký problém. A podíváte-li se vlastně na míru zaměstnanosti starších žen versus starších mužů, tak u starších žen je ta míra zaměstnanosti daleko, daleko nižší, protože ženy jdou do důchodu eh, velice často dříve a starají se pak buď o své rodiče, anebo o děti. Existují určitá opatření, která tyto potenciálně negativní efekty mohou vybalancovat. Týká se to zejména o takzvané pečovatelské kredity na důchody, což existuje v mnoha zemích. Když se o někoho staráte, tak dostáváte například na mateřské nebo rodičovské dovolené eh, takovéto kredity. Nicméně regulace těchto kreditů se v jednotlivých státech liší. A tady by, myslím, bylo velice užitečné, aby probíhala výměna osvědčených postupů, aby docházelo k porovnání mezi jednotlivými státy, abychom viděli, kde ta regulace těchto kreditů funguje nejlépe a nejlépe redukuje ty rozdíly mezi důchody, mezi pohlavími. Jeden problém v tomto případě je, že téměř ve všech státech existují ty eh, pečovatelské kredity na péči o děti, ale daleko méně se pamatuje na péči o starší lidi, o, o staré lidi, o seniory, což je další oblast, kde by mohlo být lecos změněno. Další věc je nižší přístupnost žen Eh, ve smyslu soukromých penzijních pojištění a různých eh, oborových nebo zaměstnaneckých systémů penzijního pojištění. Tady je potřeba ženy dále podporovat a řízení těchto systémů učinit jaksi přátelštější vůči ženám, protože velice často se stává, že třeba soukromé penzijní eh, systémy uplatňují různé eh, tarify pro jednotlivá pohlaví, neposkytují možnost těchto různých pečovatelských kreditů a tak dále a tak podobně. Takže je potřeba se pokusit nějak eh, podpořit soukromé systémy v tom, aby byly přátelštější vůči ženám, než jsou. A třetí oblast, která alespoň až doteď Mm, hrála velice důležitou ekvalizační roli co do redukování té propasti mezi pohlavími v oblasti eh, penzí, jsou různé derivované penze, například vdovecké důchody. V současné době jsou eh, vdovecké důchody tedy pro vdovy velice důležitou součástí důchodů pro ženy. A to je další oblast, kde bude potřeba provést eh, jakousi intervenci. Je to kontroverzní téma, protože na jednu stranu je to po, chceme pobízet ženy v tom, aby se vdávaly, ale vlastně to chceme proto, že pak ve vyšším věku mohou dosáhnout na tuto vdoveckou dávku. A svým způsobem tak zároveň penalizujeme svobodné ženy nebo ženy bez partnera. Takže je to takový jakýsi transfer prostředků, od nesezdaných směrem k sezdaným. Vzhledem k tomu, že podíl nesezdaných lidí se dnes zvětšuje, zejména mezi mladými generacemi, chceme-li myslet na budoucí důchodce, měli bychom myslet i na tuto konkrétní oblast. Derivované penze eh, se netýkají jenom eh, vdoveckých důchodů, ale týká se to také například eh, rozvodů a podobně. Takže i v této oblasti budeme muset ženy více brát na zřetel. Podíváme-li se na tu, tu genderovou propast v penzích, v oblasti důchodů tady, tak poprvé tedy v roce 2013, kdy to Betio a spol zmínili, Poprvé, eh, dnes se to zmiňuje v celé řadě zpráv a ta, kterou zmiňujeme my, pochází z oddělení pro eh, genderovou rovnost DG Justice a eh, z jejich každoroční zprávy o rovnosti obou pohlaví. Zde je důležité poznamenat, že tato propast v oblasti důchodů měří rozdíly mezi ženami a muži a jejich průměrnými příjmy z důchodu. To znamená, pokrývá to lidi, kteří mají nárok na důchod. A tento odhad je teď zhruba 40,2% pro celou 28. Pakliže vezmeme v potaz všechny eh, seniory, i ty, kteří nedosáhnou na důchod, tak ta propast je daleko větší, protože je celá řada žen, která na důchod nedosáhla. Hlavně proto, že nebyly v práci, ať už z jakéhokoliv důvodu. Jak tady vidíte, eh, uvedla to už paní zpravodajka, tato propast je daleko větší než ta platová propast mezi pohlavími z hrubého příjmu, protože eh, penzijní systém může jaksi amplifikovat rozdíly na trhu práce, to znamená rozdílnost zaměstnání, rozdílnost příjmů a tak podobně. Podíváme-li se na rozdíly mezi jednotlivými státy, pak se ukáže jedna další důležitá věc, podíváme-li se na tu genderovou propast v oblasti důchodu, a to, že zde je mezi zeměmi obrovský rozdíl. Je to od, od nějakých 3 až 4 v Estonsku až po víc než 40 na Kypru. Takže ty rozdíly jsou opravdu, opravdu veliké. Velice široký rozptyl tam je. A tyto rozdíly v té genderové důchodové propasti reflektují jak národní specifika a genderové propasti na trhu práce. Například ve zemích východní Evropy ta genderová propast je menší než v bohatých západních státech. A to je reflexe například rozšířenosti e, práce na částečný úvazek. Například Nizozemsko, kde je podíl pracovních úvazků na, na jaksi zkrácených úvazek nejvyšší, tam je ta propast daleko vyšší. V Estonsku je ta genderová penzijní propast nejnižší, byť tam je jedna z největších platových propastí, e, například když to vezmeme z platu na hodinu. Ale ten penzijní systém pro stávající důchodce je, řekněme, velice velkorysý. I pro ženy, které byly zaměstnány krátce a měly nízké příjmy. V Estonsku mají eh, minimální důchod, který je založený na eh, jaksi rezidenci, na, na bydlišti a je to, jak říkám, poměrně velkoryse. A eh, tady bych chtěla říct ještě jednu věc, na kterou jsem předtím zapomněla. Hovoříme-li o propastech v důchodech, je potřeba rozlišovat mezi situací stávajících důchodců, kteří eh, jsou ovlivňováni vlastně těmi penzijními systémy z minulosti, aby se tak řeklo, a mezi eh, a jsou ovlivňováni také příslušnými změnami jaksi stávajících škrtů v penzijních systémech a tak dále. A pak na druhé straně jsou zde budoucí důchodci, kteří budou velice výrazně ovlivněni, ovlivněni důchodovými reformami, ke kterým dochází teď. Ale oni pravděpodobně změní své chování na trhu práce. Je potřeba Eh, skonstatovat, že tyto reformy důchodových systémů asi zvýší podíl žen na trhu práce, protože pokud by se to nestalo, tak ty ženy by měly nárok na daleko nižší důchody, než na co mají nárok současní důchodci. Co je problém? Problém je to, že tyto mladé kohorty žen budou ochotny déle pracovat, pracovat na plný úvazek a tak dále a tak dále, ale problém je, zda toho vůbec budou schopné. Pokud eh, v členských státech nebude žádná, žádný prostředek na podporu toho, aby ženy pracovaly déle, alespoň 40 let, aby alespoň 40 let přispívaly, pak budou mít velice, velice nízké důchody, velice nízké starobní důchody a e, eh, jak si počet důchodců se přitom bude spíše zvyšovat, než snižovat when we talk about gender gaps in pensions. Dalším indikátorem je pojistné krytí. Já už jsem o tom hovořila. Problém v některých zemích spočívá v tom, že celá řada žen nemá nárok na důchod, zvláště v těch zemích, kde existuje tedy to schéma sociálního zabezpečení založené na tom, Eh, že musíte odpracovat určitý počet let, abyste měli nárok na sociální zabezpečení. A ženy, které nemají takovouhle eh, historii toho, že byly zaměstnány, jsou vyloučeny z celého systému. To platí o Maltě, Itálii a Španělsku a i o dalších zemích kde tedy pak následně jsou velké rozdíly, velké mezery v tom pojistném krytí. Ale to neplatí o většině evropských zemí. Takže tu také nevidíme příliš velké rozdíly mezi tím, jak vypadá pojistné krytí mužů a žen. Pokud jde o penzijní nároky. V těch zemích, kde se ta míra pokrytí velmi liší, Hrají úlohu také rozdíl mezi pohlavími. Když se podíváme na populaci lidí nad 65 eh, celkově, tedy nejenom na důchodce, vidíme, že tedy ten rozdíl eh, je velký v zemích, jako je Irsko, Španělsko, tam je to 52% a 49% na Maltě. A na závěr se pokusím říci, jaké jsou hlavní faktory, které přispívají k tomuto, této nerovnosti mezi pohlavími. A některé jsme už například zmínili, pokud jde o situaci na trhu práce, na, o zaměstnatelnost mužů a žení, o délku pracovní doby, o rozdíly ve výši mest. Všechno tohle bude hrát stále větší důležitější úlohu, protože to bude mít dopad na výše důchodu ve stáří. A to tedy v mnohem větší míře než v minulosti. Pokud tedy ženy se nezapojí více je pravděpodobné, že ten rozdíl ve výše starobních důchodů mezi muži a ženami se bude stále zvětšovat. Samozřejmě je třeba také uznat pečovatelské povinnosti žen. To je ostatně jeden z hlavních faktorů, který vysvětluje, proč ženy tedy jsou zapojeny trochu jinak do trhu práce. A když se podíváme na rozdíl mezi pohlavími, tam, kde tedy bereme v úvahu ženy, které jsou vdané, případně matky, tak tedy rozdíl mezi pohlavími se ještě zvětšuje. Navíc čím více dětí ženy mají, tím méně pravděpodobné je, že odpracovaly tedy eh, dostatečný počet let. A ten rozdíl eh, zase poroste. Výše odměňování také má dopad, může tedy celou tu situaci zhoršit nebo zlepšit. A pak je to tedy také e, problematika e, uznávání tzv. pečovatelských kreditů, problematika toho, jak je nastaven první a druhý pilíř. V některých zemích jsou ty systémy penzijního zabezpečení nastaveny tak, aby záměrně zmenšovali ten rozdíl mezi oběma pohlavími. V jiných zemích nic takového regulováno není. A ta mezera tam existuje. Jaký to má dopad, pokud jde o míru ohrožení chudobou? Tady tedy vidíte tu míru, tedy ten graf, který se týká důchodců, pouze důchodců, nikoli celkové populace. Tady tady máme ženy, které v podstatě už berou důchod a to znamená, že do těch čísel nejsou započítány, že některé na důchod eh, nárok nemají, ale přesto tady tedy vidíme ten rozdíl mezi pohlavími, protože, jak už jsem řekla, ženy dostávají často pouze minimální důchod a v mnoha zemích je ten minimální důchod pod úrovní chudoby, tedy pod Prahem chudoby. A to znamená, že tyto ženy jsou velmi ohroženy. A na závěr. My jsme také provedli výzkum toho, jak tedy je tato problematika řešena v Evropě a jak to vypadá tedy v členských státech, kde například existuje podpora myšlenky snižov, zmenšování toho rozdílu tomto ohledu je velice důležitým nástrojem evropský semestr, protože je to nástroj, který umožňuje koordinovat politiku mezi jednotlivými zeměmi. A například, když se podíváme na ten vývoj doporučení pro jednotlivé země eh, mezi lety 2012 až 2015, tedy to téma eh, harmonizace důchodových systémů se objevuje stále častěji. Nicméně nikdo nikdy nebyla věnována konkrétní pozornost tedy rovnosti pohlaví, pokud je o výplatu důchodu. A velmi malá pozornost byla věnována také podpoře žen, tak, aby tyto mohly pracovat, měli výdělek a tím přispěli k zmenšování toho rozdílu mezi muži a ženami. A také nevidíme žádné indikátory, eh, neobjevují se tedy indikátory eh, rozdílu v důchodech mezi ženy a mužemi, eh, muži v makroekonomických studiích a závěrech. A tady, tady by se možná do věci mohly zapojit národní parlamenty a vyžadovat, aby indikátor tohoto typu se objevoval pravidelně, například tedy v těch indexech které měří eh, makroekonomickou výkonnost. Je to totiž velmi důležitý indikátor, protože to znamená, že všechny ty postupy evropského semestru, včetně tedy koordinace politik a vydání doporučení, eh, mají dopad na vývoj těchto indikátorů a také tedy eh, návrh jakýchkoliv reform důchodového systému musí vzít v úvahu genderový dopad tedy dopad těchto potenciálních reform na rovnost pohlaví. Jaká jsou doporučení z naší zprávy? Za prvé, je třeba podporovat větší zapojení žen na trhu práce. Jinak prostě se nedopracují ke slušnému důchodu. Ale také bychom měli znovu eh, redefinovat to, jak jsou nastaveny naše systémy důchodového zabezpečení, tak, aby abychom zohlednili skutečnost, že ženy eh, jsou pečovatelkami a velmi často si právě kvůli tomu nemohou dovolit zaměstnání na plný úvazek, případně pracovat celou délku pracovního života. Takže reforma systému penzijního zabezpečení by měla vést k posílení toho principu zavedení minimálního důchodu založeného na délce pobytu a k tomu, o toho by se pak odvíjely další přídavné kategorie, například podle počtu odpracovaných let a podobně. Měly by být také zavedeny kredity za pečovatelské služby a samozřejmě tyto by měly být univerzální, neměly by být omezeny pouze na ženy, měly by platit i pro muže. A pak je tu ještě další velmi důležitý aspekt. Ta, tyto indikátory nejenom jsou tedy, platí nejenom pro ženy, ale platí pro všechny, protože tak, jak se nám prodlužuje délka života, čeká se od nás, že budeme pracovat déle ale přitom není jisté, že lidé skutečně budou schopni eh, kontinuálně být zaměstnáni. A my bychom tedy měli přijít s tím přístupem eh, jaksi celoživotní práce při výpočtu za důchodového základu, čili započítat do něj i tedy například eh, délku ne, tedy kdy člověk nepracoval, byl nezaměstnaný, rekvalifikoval se a podobně. Takže ten systém důchodového zabezpečení měl něco dělat i pro tyto lidi. Další důležitá věc, na závěr, myslím, že už jsem hovořila příliš dlouho, Tedy další důležitá věc je přijít s opatřením, které podpoří postavení žen na trhu práce, zohlední jejich počovatelské závazky a nabídne ženám, které, které pečují podporu, a také je třeba klást tedy větší důraz na redukci toho rozdílu v důchodovém zajištění žen a mužů na základě argumentu, se budou opírat o agregované statistiky, včetně tedy těch hlavních indikátorů v rámci evropského semestru. A tedy je třeba vždy ex ante vyhodnotit potenciální dopad reform penzijních systémů na, na všechna pohlaví. A v tomto ohledu tedy mm, Evropský parlament jistě dokáže mnohé. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nesta, nesta materie... Eh, děkuji. Eh, nyní máme příležitost pokračovat eh, s diskusí a e, také dáme slovo paní Nikol Stínové zpravodajce. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za představení studia, děkuji také paní zpravodajce, která e, pro tuto debatu připravila velice dobrý základ. Myslím si, že v Evropě jsou dvě velké nespravedlnosti. Ta jedna je v tom, jak se platí daně, a ta druhá je v tom, jak se vyplácejí důchody. Ani jedno totiž nesouvislí se skutečným výkonem. Uplacení daní to není tak, že lidé, kteří hodně vydělávají, platí hodně daně, protože na ně se vztahuje jiná legislativa. A u důchodu to také není tak, že ti, kteří hodně pracovali, dostávají velký důchod. Jsou to dva systémy, které skutečně neodrážejí to, co by odráženo být mělo. Protože pokud by to bylo podle výkonu, pokud by se důchody platily podle výkonu, museli bychom uznat, že ženy zkrátka podávají horší výkon, protože mají nižší důchody. Takže důchody skutečně nejsou odvislé od výkonnosti. Ten první bod, a ono už se tady e, zmínilo, ale nezmínilo se to dost. To nejdůležitější je, že důchody se vypočítávají pouze z části výkonu, to znamená z výdělečné činnosti, ne ze skutečného výkonu, kterého žena například dosahuje tím, že vychovává děti, stará se o ně, že zastává různé funkce ve sociálních a církevních organizacích a tak dále. Důchod neodráží skutečný životní výkon a to je velký problém. A proto, podle mě, musíme být co nejprovokativnější. My jako ženy máme různé sociální eh, funkce, staráme se o děti, vychováváme je. Možná, že bychom toho měli nechat, zkrátka přestat mužům prát ponožky a špinavé spodáry. Ale protože čím více to budete dělat, tím horší důchod vlastně pak budete ve finále mít. Takže já si myslím, že je potřeba skoncovat s tím, že se důchod počítá pouze podle pracovního života. Je potřeba skoncovat s tou nespravedlností eh, důchodového systému. Ta důchodová propast zůstává, protože máme propast v rozdělení neplacené práce. Pokud ta neplacená práce bude prováděna v podstatě jenom ženami, do té doby budeme mít i tu důchodovou propast. Je potřeba podělit se o péči o děti, podělit se o pečovatelskou práci. Ta propast se začne zmenšovat jedině tehdy, pokud začne konečně fungovat přerozdělování neplacené práce. Cílem musí být, a na tom se myslím shodneme všichni, aby žena v každém bodě svého života mohla ze svého příjmu anebo později z důchodu také vyžít. A tady toho jsme skutečně na míle vzdálení. A to ať už v té před nebo post důchodové době. Je to téma komplexní. Vy jako zpravodajka jste to řekla naprosto jasně. Souvisí to s odměňováním za práci, s diskriminací na trhu práci, na trhu práce, Eh, s tím, že zkrátka ta pečovatelská doba se nepočítá a tak dále. S tím vším to souvisí. A otázka pak je, jak my jako EU můžeme pomoci členským státům situaci zlepšit. Musíme si jasně říci, že dokud v členských státech to eh, rozdělení mezi muži a ženami bude podporováno, to znamená, že jedna osoba zůstává doma, jedna se stará o děti a tak dále. Pokud to budou například daňové systémy zvýhodňovat, zvýhodňovat a třeba v Německu je to e, takto už dávno funkční. Zkrátka, když chodí oba do práce, platí na daních daleko víc, než když jeden zůstane doma s dětmi. Takže naše státy tou propast vlastně ještě prohlubují. A v Německu to je například velice masivní. Takový systém, který je státem aktivně podporován, v něm pak vznikají největší rozdíly v důchodech. Myslím si, že bychom měli působit přece naprosto opačně, zbližovat důchody, ne je od sebe vzdalovat. Myslím si, že takové to, ta, takováto období, například starání se o děti a tak dále, jsou období přechodová dlouhodobě musíme přejít na systém, který bude danit a odměňovat jednotlivce. Je potřeba zajistit, aby každý jednotlivec z důchodu nebo z příjmu mohl vyžít. A tím pádem je potřeba změnit ten přístup, že rodinné povinnosti a podobné věci uvalujeme pouze na bedra žen. A tím se vlastně vracím na začátek. V Evropě máme dvě velké nespravedlnosti v oblasti daní a v oblasti důchodu. A je potřeba zkrátka odstranit ten nesmysl, že plat a důchod, vlastně nebo placení daní a důchod vůbec nesouvisí s tím, co za život děláte a to je potřeba sdělit. Děkuji. Pan Gerike. Děkuji. Hovoříme-li dnes o nutnosti vypracovat strategii EU pro překlenutí té důchodové propasti, musíme si e, pojmenovat jednu věc. E, platové propasti a důchodové propasti nevzniknou tak nějak sami o sobě a nebo automaticky, protože zlí zaměstnavatelé třeba platí ženám méně než mužům za stejnou práci. Byť někteří kolegové na levici eh, se nám to snaží neustále vnutit. Ne, jeden z důvodů pro genderovou platovou propast je přece fakt, že ženy jsou matkami. A jako matky jsou skutečně znevýhodněné zůstávají častěji než muži dlouho doma, redukují pracovní dobu, redukují si úvazek, pozastavují kariéru a nebo při druhém, třetím nebo čtvrtém dítěti práci úplně um, opouštějí a stávají se matkami na plný úvazek. A přesně zde je potřeba jednat, protože zde vzniká ta genderová propast, nebo řekněme rodinná propast. S tou musíme bojovat. Je potřeba respektovat to, že rodičovství je jako práce, jako výkon pro společnost jedinou, eh, jediným tím vláknem, na kterém ještě visí ten Damoklův meč nad naší společností. Nejde o to, zda mají vychovávat děti muži nebo ženy. Jde o to, aby to povolání vychovatele bylo nějak odměňováno, nějak placeno. Největší platová propast je mezi rodiči a bezdětnými. A o té se mluví velice málo. Je to porovnání, které se vlastně skoro nikde neobjevuje. Je potřeba eh, doznat, že toto je genderová propast, která je zdaleka největší a je tam nejmarkantnější. Takže ano, nějaká odměna za výchovu dětí, podobně jako se vyplácí důchod. A pokud to, co se vyplácí, bude přiměřené, bude možné, aby i pečovatele, například při péči o vlastní rodiče, byli nějak, nebo měli být nějak odměňováni. Jedině tak se můžeme této propasti vyhýbat. Ano, my e, platíme e, matkám nebo otcům na e, rodičovské dovolené určitou odměnu, ale myslím si, že bychom jim měli dávat i body jaksi do důchodu. To je způsob, jak tu důchodovou propast překonat. Je potřeba Eh, zajistit, aby s tímto konečně začala souhlasit i národní úroveň v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Eh, do paní kolegyni to teď nemáme. Já teď vlastně nebudu už eh, ve funkci předsedy, ale budu mluvit také jako stínový zpravodaj za frakci GUE a budu reagovat na tuto zprávu. Nám připadá, že je to zásadně důležité téma. Tyto diskriminace, které se tady takto vlastně projevuje vůči ženám, a příčiny i faktory, které stojí za tímto problémem, to všechno eh, tady vidíme jako prostě další formu diskriminace, která se projevuje, eh, kromě diskriminace v zaměstnání, eh, kdy vlastně dochází k diskriminaci žen proto, že jsou ženy v zaměstnání, ale navíc je tady ještě diskriminace žen, které chtějí být matkami pak se to projevuje e, v pracovní e, diskriminaci, v pracovních podmínkách, které jsou také velmi nepříznivé pro tyto ženy. A e, představuje to pro ženy situaci, kdy mají daleko větší zátěž, než kterou nesou muži. Existuje tedy celá řada těchto forem diskriminace vůči ženám z genderových důvodů. Žena je vlastně dvojnásobně či několikanásobně postižena. Teď se dostáváme k samotnému mechanismu důchodového zabezpečení. Je to tedy výsledek um, studie, který nám říká, že aby žena měla stejnou úroveň důchodu musí vlastně pracovat více let než muž, aby dosáhla stejné, stejné nominálně stejného důchodu. To je skandální, protože eh, to vlastně staví úplně stranou to, co jsme již mohli zaznamenat. Celý mechanismus eh, důchodů tedy není správně nastaven. Například u nás v Portugalsku Eh, vidíme, že peníze, které platíme jako příspěvky na sociální zabezpečení a na důchodové zabezpečení, nejsou peníze, které by někde byly uloženy a čekaly na nás, až my půjdeme do důchodu, ale jsou přerozdělovány, jsou vlastně vypláceny eh, v podobě penzí těm, kteří jsou důchodci již dnes. A za ty roky, až budeme my v důchodu, budeme dostávat eh, důchod z těch peněz, které budou do systému odvádět pracující v té době. Takže je tedy opravdu e, velice e, znepokojící vidět, jaký dopad na celou situaci má politika škrtů a úspor, která se nyní e, projevuje v celé řadě zemí EU. Také dochází k privatizaci důchodových systémů. Jistě je možné nějakým způsobem kompenzovat platové rozdíly když by docházelo k progresivnímu placení příspěvků. Já už nechci zabírat příliš mnoho času, ale chci jen říci, že chceme-li překonat tyto nerovnosti, podle našeho názoru, Musíme eh, bojovat proti eh, nejistým podmínkám zaměstnanosti. Je třeba stanovit také kolektivní vyjednávání jako velice důležitý mechanismus, který eh, také přispěje k tomu, že se odstraní tyto nerovnosti, ať už sociální nebo genderové. A tady je třeba aplikovat princip za stejnou práci stejná odměna. Eh, mít eh, tady další nástroje, jako jsou eh, příspěvky v mateřství, otcovství, tedy v rodičovství. A těmito nástroji také přispět k tomu, aby se odstranily rozdíly, které postihují muže a ženy, a to zejména z důvodu mateřství mm, žen. Podle mého názoru je tedy třeba nějakým způsobem kompenzovat tyto věci. Například eh, také by se měly nabídnout kvalitní infrastruktury, služeb pro rodinný život eh, a tak také eh, přispět k odstraňování rozdílů, o kterých se tady hovořilo. Většina žen musí nejenom nést břemeno pracovní, ale také péče o děti. A tím končím a dávám slovo ještě dalším poslankyním a poslancům. Eh, prosím tady paní kolegyně za eh, výboru pro zaměstnanost. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste mě umožnili, abych se zúčastnila také této rozpravy i já, členka výboru pro zaměstnanost. Eh, asi jsme všichni zajedno, že nerovnosti mezi muži a ženami eh, jsou způsobeny celou řadou faktorů a projevují se také v oblasti důchodu. Eh, genderové rozdíly, které dnes existují v EU v oblasti důchodu, se samozřejmě liší v jednotlivých členských státech, ale máme tady průměr vypočítaný na 38 rozdílu. EU eh, uznává právo přístupu k sociálnímu zabezpečení, sociálním dávkám a v článku 34 Eh, charty základních práv EU je stanoveno, že by tady měla být rovnost podmínek. Pak je tady také článek 3 smlouvy o EU, eh, kde je stanoven cíl bojovat proti diskriminaci, bojovat proti eh, rozdílům sociálním i genderovým. A i když toto všechno tady existuje a, a i když samozřejmě e, důchodové systémy jsou výlečnou pravomocí členských e, států, máme tady tento cíl EU e, bojovat proti diskriminaci, proti nerovnostem a v tomto smyslu musíme také doplňovat činnost členských států v této oblasti, aby bylo možné naplnit základní práva. V posledních letech můžeme konstatovat, že probíhají reformy národních důchodových eh, systémů, které vlastně eh, se snaží přenést část důchodového zabezpečení na soukromé eh, fondy a Eh, myslíme si, že toto je právě eh, špatné zaměření eh, ve snaze o dosážení udržitelnosti důchodových systémů. Můžeme říci, že toto má především velký dopad na ženy. A stejným způsobem můžeme říci, že je tady vazba mezi výsledným důchodem a předchozí pracovní činností Eh, také to pak vede k dalším negativním jevům eh, právě na výši důchodu žen. Jak řekla paní Ludoviky, která tady prezentovala zprávu o studii, eh, Ženám by tedy bylo zapotřebí pracovat déle, aby dosáhly stejného důchodu jako muži. Ve španělském systému Eh, se eh, dosahuje prakticky v dnešní době toho, že aby eh, se dosáhla maximální penze, bylo by nutné pracovat od 26 let na plný úvazek bez žádného prakticky, bez žádného prakticky volna. Takové jsou dnešní podmínky. E, vlastně to ještě, je to systém, který vlastně ještě dále snižuje možnost získat kvalitní důchod. Jak už bylo řečeno, výše důchodu e, závisí na pracovní dráze a to vede k tomu, že ženy tady mají nižší důchody, jsou tady znevýhodněny. E, proto bych chtěla uvést některé důležité faktory, jako například segregace v pracovní eh, mm, životě, a to horizontální i vertikální, eh, nepřímá diskriminace, eh, tak jak se to někdy snaží některé firmy v kolektivním vyjednávání trochu kompenzovat. Když k tomu musíme ještě připočíst také pečovatelskou práci žen, v práci v domácnosti, péče o děti, případně péče o závislé osoby, o staré eh, osoby. To všechno je třeba přičíst k vlastnímu pracovnímu nasazení žen a e, vede to k tomu, že vlastně ženy velmi často pracují e, na částečný úvazek nebo musí vůbec na nějakou dobu z práce odejít. A má to pak dopad na výši e, důchodu. Ve Španělsku i v některých dalších členských státech to vede k tomu, že ženy se nacházejí ve zranitelné, nejisté situaci eh, přímo v podmínkách eh, chudoby, když dosáhnou pak eh, vyššího věku a ocitnou se v důchodu. Je to situace, kdy nemohou vést důstojný život a kdy mají velký stupeň ekonomické závislosti. A proto v našem návrhu stanoviska říkáme za prvé je třeba Eh, fiskálním způsobem eh, doplňovat působení eh, sociálního zabezpečení. Je třeba také odstranit zvýhodnění velmi vysokých příjmů, jak tak, jak to existuje v některých důchodových systémech některých zemí. Dále za druhé, vytvořit mechanismy, které eh, budou uznávat také roky věnované péči o děti jako roky, které by byly odpracované tak, eh, aby se dále eh, také mm, eh, tato práce nebo tato péče mohla rozložit jak na muže, tak na ženy a aby to bylo vlastně započítáno i v případě, že žena pracuje na částečný úvazek z důvodu péče o děti či o starší osoby, aby se to počítalo jako práce na plný úvazek, aby to bylo započítáváno do její pracovní dráhy. A také um, vlastně by se tímto způsobem mohly trošku zvýšit eh, penze těchto žen. Děkuji. Děkuji a prosím paní Kozlovská. Eh, děkuji bardzo. Eh, především... Děkuji. Na úvod mi dovolte říci, že velmi oceňuji debatu o tomto tématu chce tedy poděkovat paní Legrip eh, za to, že otevřela toto téma. A chci také poděkovat paní Ludoviči za její prezentaci, protože ta prezentace osvětlila detailně celou problematiku. Já jsem eh, předložila otázku, adresovala otázku Evropské komisi k této věci a vyjadřovala jsem se také k problematice rozdílu mezi výší důchodů. Upozorňovala jsem totiž na to, že nestačí hovořit pouze o rozdílu odměňování mezi muži a ženami, že tato nerovnost se vlastně tahne celý život. A zatímco problematika rozdílu odměňování je dobře známá a zpracovaná, problematika e, rozdílu ve výši důchodu tak rozpracovaná není. Přitom vlastně je to e, jaksi lepší ukázka e, tohoto problému. Často se říká, že tedy za tím nižším důchodem žen je jejich nižší míra zapojení na trhu práce, méně odpracovaných let, rodičovská dovolená, eh, pečovatelské povinnosti, které také vedou k tomu, že určitou dobu nepracují. Existuje také určitá odvětvová segregace, která nutí ženy pracovat na pracovních místech, které jsou méně eh, výnosná. Čili chci tím říci, že tedy ten rozdíl v odměňování je pouze jedním z faktorů a Přitom těch faktorů je celá řada a všechny přispívají tedy k tomu k té rozdílné výši důchodů. Skutečnost, že ženy se starají o děti nebo o rodinné příslušníky, je tedy právě tyto pečovatelské povinnosti patří k jedním, jedním z nejzásadnějších faktorů. Jedním z potenciálních řešení je dát ženám větší flexibilitu pro zapojení na trhu práce. Návrh komisařky Jourové zaměřený na vyšší míru zapojení mužů a žen do trhu práce je velmi užitečný. Myslím, že nemá cenu navrhovat změny důchodového systému, je spíše třeba vytvořit podmínky k tomu, aby ženy mohly být zaměstnávány a na své důchody si vydělaly. Je tedy třeba, abychom se snažili eh, vytvářet podmínky, které ženám umožní vydělat si na vlastní důchod. To znamená, že by měly mít k dispozici eh, služby veřejného zájmu, jako jsou školky, školní družiny a podobně, které jim umožní zapojit se plně na trhu prá- do trhu práce. Pak je tu tedy také to disproporcionální rozložení povinností v domácnosti. Ta práce v domácnosti je neplacená. A já tím tedy nechci naznačit, že bychom měli uvažovat o nějaké mzdě pro ženy v domácnosti, ale říkám, že bychom měli hledat rovnováhu tedy v zapojení pohlaví. Neměly by, nemělo by to tedy být tak, že ženy odpracují za týden o 10 hodin více v domácnosti než muži. A pokud jde o to, jak tedy vlastně kalkulovat ten příspěvek za péči o děti, tak tady samozřejmě je třeba rozlišovat. Jestliže má žena pět nebo šest dětí, tak skutečně nemá šanci jít do práce a proto by bylo dobré přijít s nějakou kompenzací. A na závěr mi dovolte pohovořit o výplatě příspěvků z státního rozpočtu, například tady jde o materskou nebo rodičovskou, ale myslím si, že řešením není prodloužení eh, doby, kdy ženy mohou zůstat na materské nebo rodičovské, protože tím se vlastně ještě prohlubuje eh, jejich míra vyloučení z trhu práce. A, neum, a tady je to další překážka a plné rovnováze pohlaví. Děkuji. Paní Petit. A nyní mi dovolte poděkovat paní Legrip za tuto iniciativu. Já si myslím, že je velmi důležitá a relevantní a že jde o téma, které je žhavé a aktuální. Kromě doporučení, které jsme tu vyslechli v rámci debaty, bychom možná také měli řešit problematiku minimálního minimální výše důchodů v jednotlivých členských státech. Já si uvědomuji, že my jako parlament nemáme v této oblasti žádné kompetence. Je to v kompetenci členských států, ale můžeme vydat určitá doporučení. Já jsem například prostudoval tuto problematiku a Zjistil jsem, že tedy ta minimální, výše, výše minimálního důchodu není regulována stejně v členských státech. V některých členských státech je e, prostor pro to, aby se zohlednila ta rozdílná role mužů a žen, ale například v Chorvatsku většina penzistů dostává důchod, který jehož švíše je pod hranicí chudoby. A vůbec tady ta situace ve většině zemí východní Evropy je podobná. A ve chvíli, kdy vypracováváme zprávu, měli bychom uvažovat o tom, zda by nebylo možné zavést koncepci minimálního důchodu, který by neměl který by měl být minimálně tedy nad eh, tou hranicí chudoby, tak jak ji počítá Eurostat. Eh, velmi často také ženy ve venkovských oblastech, které pracovaly na rodinném hospodářství, nemají nárok na důchod. A pokud jim nepatří žádná nebovitost nebo půda, je velmi pravděpodobné, že nedostanou žádný důchod. A tady to je velmi specifická situace, kterou bychom také měli vzít v úvahu. Děkuji. Děkuji a prosím, není zástupce komise? Děkuji, děkuji, že mi dáváte slovo. Já bych chtěla zdůraznit, že analýzy, které tady byly předloženy, paní Manuelou Samek zcela odpovídají analýzám, které provedla sama Evropská komise. To znamená, že rozdíl mezi výší důchody ča- částečně eh, ukazuje už ty rozdíly na pracovním trhu v době odpracované doby i v době výš, z hlediska výše eh, příjmů eh, poběhem pracovní kariéry a to všechno dále ještě zvyšuje tyto rozdíly. Všechny úvahy, které zvažují, jak odstranit tyto rozdíly, musí se ubírat tou cestou, která e, na evropské úrovni se týká příjmů starších osob a dále také e, se zapojují do politik, které vedeme e, proti rozdílům na pracovním trhu. A to legislativními nástroji máme směrnici o rozdílech v příjmech, lépe řečeno o rovnosti v pracovních podmínkách. Dále máme směrnici o přístupu ke službám, což je také relevantní z hlediska třetího pilíře, tedy i penzí. A pak máme také směrnici o přístupu eh, k sociálnímu zabezpečení. Na závěr bych chtěla jen upřesnit, že otázka rozdílu v platech je prioritní pro komisi a to jak z hlediska spolupráce e, v oblasti e, sociální politiky, tak i z hlediska zajištění rovnosti podmínek mezi muži a ženami. To je druhá priorita v našem strategickém působení a my si s velkou pozorností přečteme zprávu, která vzejde z práce vašeho výboru. Děkuji. A jenom ještě bych ráda dala slovo svému kolegovi, který zastupuje generální ředitelství pro zaměstnanost. Ano, jenom kratičce. Já jsem z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení. A chtěl bych jen dodat jednu věc. My plně podporujeme, jak tady bylo řečeno, analýzu, která tady byla provedena a vítáme návrhy, které vyplývají z návrhu zprávy. Plně podporujeme Eh, analýzu ukazující na příčiny těchto rozdílů. A ještě bych chtěl předložit také další eh, důvody, eh, které vlastně vedou k zvýšení chudoby. Věc, kterou pozorujeme v demografii, nejenom, že žijeme déle, že máme delší život, ale také žijeme eh, delší dobu s určitým postižením a se zdravotními eh, problémy. A proto musíme hovořit také o eh, zdravotní péči, o péči o tyto e, staré nebo nemocné osoby. A to je také velice e, důležitá věc, která se různým způsobem projevuje v různých členských státech. Zejména ta otázka dlouhodobé péče, to je věc, která e, je v centru pozornosti. Delší život musí ukázat právě, jak se to projevuje také v důchodovém zabezpečení a v těch rozdílech ve výši důchodů. Máme určité nástroje, když se podíváme na tom, jak je eh, pravděpodobné, že eh, budeme mít větší výdaje právě na zdravotní eh, potřeby, na léky a podobně. Já vám nemohu slíbit, že to všecko zvládneme vyřešit, až budeme předkládat zprávu na toto téma, ale rozhodně budeme tyto věci analyzovat, včetně otázky rozdílu ve výši důchodu. Děkuji vám. Eh, Děkuji. Eh, trošku jsme překročili čas. Měli jsme delší eh, diskusy, než eh, jsme počítali, ale také tady byly určitá spoždě, určité spožděné lety, eh, které vedly k tomu, že jsme trochu začali později. Proto asi další bod převedeme na program na zítra, jinak bychom měli už jen tady dvě minuty pro paní Degry, která je navrhovatelkou této zprávy. E, pak e, tady jsou možná některé otázky na paní Lodoviči. Budete-li tedy chtít položit nějaké otázky, obraťte se e, na sekretariát tohoto výboru. A teď prosím jen stručný závěr paní zpravodajky. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já Eh, nemám ani snahu o to, jak si uzavírat eh, tak velice zajímavou diskusi a vyvodizovat nějaké souhrné závory. Já myslím, že diskuse jasně ukázala, jak velice složité je to téma. Je to téma také velice eh, zajímavé a má dopad na celou řadu aspektů i politických aktivit a cílů, které sledujeme ve všech našich zemích, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí demografická situace. Je to opravdu velice složité téma. V plném světle se to projevilo eh, také eh, díky tomu, jak velice konkrétně a relevantně se na toto téma zaměřila předkládaná studie. My se samozřejmě snažíme zůstat pouze v poli eh, působnosti a pravomocí Evropské unie a také našeho výboru. Byly tady různé přístupy, které zazněly od různých řečníků, kterým velice děkuji za jejich velký zájem o téma v rozpravě jménem různých frankcí, zazněly různé aspekty, různé pohledy. Já teď nemohu reagovat na všechno, co tady zaznělo, ale když se eh, budu samozřejmě snažit nějak eh, konzistentně zpracovat toto zprávu, eh, Možná narazím ještě i na témata, která doposud neměla plnou pozornost, tak jak by si zasloužila v tomto parlamentu. Uvědomujeme si, jak velice bohaté jsou zde návrhy i analýzy. Jsem velmi ráda, opravdu velmi ráda, to není jenom plané poděkování. Jsem velice ráda, že se eh, takto společně snažíme formulovat zajímavé eh, návrhy, které by se mohly předložit různým institucím i členským státům. To je náš hlavní cíl, být užiteční. Eh, Děkuji. Eh, děkuji, jistě, to bude ještě dále pokračovat tato velice zajímavá eh, diskuse a vyslechneme jistě velmi zajímavé eh, návrhy i závazky. Takže tím končíme dnešní zasedání. Děkuji všem za účast a děkuji také tlumočníkům. Děkujeme, že jsme mohli ještě i o pár minut přetáhnout toto zasedání.